Η κυρία Πρόεδρος. Α, είναι πάτε κομμάτι. Voilà. Comment... Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση... Dámy a pánové, kolegové, kolegyně, zahajuji schůzi, budeme pokračovat. Protokol ze včerejší schůze vám byl rozdán, jsou k tomu námitky, připomínky, není tomu tak, zdá se. Takže je zápis tímto schválen a podle pořadu jednání je nyní eh, na řadě eh, jednání o eh, návrzích usnesení, celkem deset. Prvním je případ Roxany Saberiové. Napřed dostanou slovo autoři tohoto návrhu, pan Keller, dvě minuty.